che si trova nei dossier di tutti i colleghi. Se non ci sono... Eh, dobrý den. Pokud nebudete mít žádné námitky, tak bychom tímto mohli považovat eh, pořad jednání tímto za schválený a tím už se dostáváme k bodu 3, schválení zápisu. Máme tady v podstatě tři zápisy, naleznete je ve svých podkladech. A pokud nemáte žádné připomínky, tak eh, zápisy můžeme považovat za schválené. Nyní je na pořadu první věcný bod. Jde o program Evropské unie na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky. Jde o změnu nařízení 106 lomeno 2008. Evropská unie a Spojené státy se tady dohodly na sjednocení příslušných programů a já tím dávám slovo panu zpravodaji. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt kollégák. Děkuji, pane před, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. EU a USA v roce 2000 uzavřeli dohodu, podepsali ji, dohoda o koordinaci a tato dohoda byla prodloužena o pět let předpokládá také zavedení programu Energy Stars v Evropské unii. Tento program společně, eh, to je společné dílo obou států a vytvořily se příslušné specifikace tak, aby registrované výrobky byly vzájemně uznávány v USA i v Evropské unii. Tento program na to máme nařízení 106 2008, to je implementační nařízení pro Evropskou unii a tento program přispěl k tomu, že trh pro kancelářské přístroje se orientuje na energetickou účinnost a bylo možné takto ušetřit také peníze. V letech 2008 až 2011 Energy Star program vedl k tomu, že energetická spotřeba klesla u kancelářských přístrojů o 16 a odhaduje se, že do roku 2020 přispěje tento program ke snížení energetické náročnosti počítačů a dalších kancelářských přístrojů o 20 prosinci 2011 doběhl ten program a předtím začala komise jednat se Spojenými státy. Eh, šlo o to vyjednat novou dohodu a prodloužit tento program o dalších pět let. V listopadu 2011 byla tato vyjednávání ukončena. Tady jde zejména o technické přizpůsobení. Jsou to navržené změny, které toto obsahují. Jde například o aktualizované odkazy na platné zákony, platné právo. Obsahová změna je jediná a jde o to, že nová dohoda zavádí eh, dva druhy. Jednak certifikace v Evropě zůstává zachovaná na straně výrobců a v USA přecházejí na certifikaci třetími, osobami, což vede k tomu, že zásada vzájemného uznávání v budoucnu nebude možné už aplikovat a proto odstavec 4 článku 406 2008 eh, lze škrtnout. Já sám jako zpravodaj vítám vyjednávání a ukončení těchto vyjednávání, pokud je o tuto novou dohodu. Pokud je o změny navržené komisí, s těmi souhlasím, ale jedna otázka zůstává i nadále otevřená. Několik výrobců se zúčastňuje výběrového řízení a chtějí se zúčastnit takovéhoto řízení, nicméně kancelářské přístroje, které se musí nakoupit, musí dosáhnout minimálně úrovně té, která je stanovena v programu Energy Star. A proto působnost ustavení, ustanovení této, tohoto nařízení musí být rozšířeno. Komise se nezabývala těmito otázkami ve svém návrhu, protože si myslí, že energetická náročnost u kancelářských přístrojů je už obsažena ve směrnici, nicméně rada na nedávno ukončených eh, vyjednáváních eh, toto zředila. A s ohledem na tyto změněné skutečnosti si myslím, že změna směrem k rozšíření působnosti je nutná nejen pro centrální, ale také pro regionální a komunální orgány, tak, aby výrobci měli více podnětů k tomu zúčastnit se výběrových řízení a dalších procesů zlepšení. Děkuji. Grazie al relatore. Diamo adesso la parola a Mazes Kukovic. Come... Děkuji eh, zpravodaji. Teď předám slovo stínovým zpravodajům. Já jsem velice ráda, protože poprvé jsem slyšela vysvětlení naší, eh, našeho zpravodaje. Takže já jsem očekávala v minulosti mm, setkání na toto důležité téma, protože jde o dohodu mezi USA a Evropskou unii o koordinaci programu označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky. A jako stínový zpravodaj za EPP bych chtěla do toho vnést um, určité jiné hledisko, protože jde o třetí prodloužení dohody mezi USA a Evropskou unii. A většinou se jedná o technické modifikace. Bohužel jsme měli málo času na přípravu a jednání. Dostali jsme ten harmonogram, ten návrh zprávy a pozměňovací návrh zpravodaje před dvěma týdny. Já se omlouvám, já jsem novým členem Evropského parlamentu a možná všech, všemu nerozumím procedura, z procedurálního hlediska, ale z mých minulých zkušeností jako manažerka a ministrině zdravotnictví vím, že časový harmonogram je to nejdůležitější pro dobrou práci. A jeden pozměňovací návrh zpravodaje, eh, pokud ho tedy přijmeme, nejenom centrální vláda, ale také místní orgány a samozpráva regionální budou muset používat toto nařízení v době krize. A to je stanovisko EPP, je, že si to nemůžeme dovolit. Nedávno jsme akceptovali směrnici o energetické účinnosti a já bych navrhovala, abychom se ji řídili a abychom si neprotiřečili. Článku 5 směrnice o energetické účinnosti se říká, že členské státy budou podporovat veřejné orgány na regionální a místní úrovni, aby se řídili tou směrnicí. Já bych řekla, že by to vypadalo nekonsistentně, kdybychom říkali, že všichni musí eh, aplikovat ty podmínky té dohody. Pokud směrnice o energetické účinnosti říká podporovat, tak se toho držme. Proto navrhuji pozměňovací návrh textu, podle kterého by členské státy měly podporovat místní a regionální orgány, aby se tím řídili. A já žádám o podporu a projednání tohoto tématu dnes. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zpravodajce. Já jsem byla stínou zpravodajkou v minulosti, když byl zpravodajem pan Bakalis a já plně souhlasím se základním přístupem zpravodaje. V minulém kole Původní stanovisko parlamentu bylo, že veřejný sektor musí kupovat kancelářské potřeby, které splňují ty energetická kritéria. Pak jsme slyšeli hodně o tom, jak důležitá energetická účinnost pro všechny energetické cíle, mm, ochrana klimatu, energetická bezpečnost. snižování závislosti na dovážené energii. Takže energetická účinnost je klíčem pro všechny dosažení všech těchto cílů. Proto bychom měli posilovat politiky nejenom přes směrnici o energetické účinnosti, ale i jinými opatřeními, aby mm, práce veřejného sektoru um, podporovala celkové poli- všeobecné politické cíle. Veřejný sektor je tak velkým eh, kup, nakupcem nebo nákupcem těchto potřeb, že může změnit všechno. Já jsem slyšela, možná, že to bylo z z, z minulosti z USA, nevím, ale bylo mi řečeno, že v době Clintonova před prezidentství bylo řečeno, eh, bylo rozhodnuto, že se budou kupovat pouze počítače, které plní cíle energetické účinnosti a to změnilo celý sektor, protože federální vláda byla tak velkým klientem Měli bychom posílit stávající politiku, kde tento závazek se týká pouze centrálních vlád a pouze um, nákupů, které jdou přes 137 um, ehm, tisíc. Musíme přijmout opatření na propagaci mm, kulturních um, změny v veřejných zakázkách veřejného sektoru, protože veřejný sektor jako celek je tak velký klient, že má vliv na celý, na celý průmysl. Když si stanovíme jasná pravidla pro kancelářské zařízení a nakupování, kritérium energetické účinnosti. To um, může pomoci těm, kteří to dělají ve městech, v obcích a je můžeme naučit tedy věnovat pozornost energetické účinnosti. Já jsem si jistá, že výsledek je prospěšný pro veřejnou ekonomiku. Proto podporuji návrh zpravodaje rozšířit tento závazek e, tedy z ústředních e, vlád na celý veřejný sektor. A Mm, vyškrtla bych ten limit 137 tisíc euro. Protože se domnívám, že ve většině případů, když se nakupuje kancelářský nábytek, tak ten nákup je pod tímto limitem. Děkuji. Grazie. La parola al collega Rubik. Děkuji. Kolega Rubik má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že ta dohoda byla velkým úspěchem mezi Amerikou a EU. Pokud jde o cíl 30% úspory do roku 2020, tak ta dohoda byla vlastně podepsána nedávno a ukazuje to, že spolupráce bilaterální v tomto případě fungovala dobře. Tam se komise, jak to, že je tady jenom spolupráce mezi Amerikou a Evropskou unii. Jaké plány má komise, pokud jde o spolupráci s Čínou a Indií, kde se de facto vyrábí většina kancelářských přístrojů a jaké cíle si tady komise dala. Pokud jde o princip vzájemného uznávání, jak to vypadá s principem harmonizace? Existuje nějaký konsenzus, na základě kterého by bylo možné rozvinout harmonizaci a bude se toto téma probírat také multilaterálně, to znamená pro vytvoření globálních standardů, ať už jsou to normalizační ústavy, anebo vlády, se kterými se budou dohody uzavírat. Grazie. A kolega Rubik, io non ho più alcuno iscritto a parlare. Děkuji. V tuto chvíli už se někdo další nehlásí, a proto bych ráda udělala slovo zástupci komise. Pan Hodson je tady. Ano, děkuji. Dobré ráno. Souhlasíme s panem zpravodajem i s panem Rybigem v tom, že je to důležitá dohoda dosáhla už velkého pokroku a je to jeden z mála příkladů, eh, konkrétních příkladů mezinárodní spolupráce, pokud jde o eh, energetickou účinnost. Takže eh, souhlasíme s tím, že by dohoda měla být rozšířena a také, že by mělo být schváleno nařízení. A pokud jde o otázku pana Rybika, tak tady samozřejmě je možnost udělat toho více v oblasti mezinárodní spolupráce a chceme to tak udělat. Tady má, jsme si vyměňovali zkušenosti s různými jurisdikcemi, hovořili jsme nebo jednali jsme s Ruskem a i s Čínou, pokud jde o spolupráci především v oblasti motorů, kde eh, my tady eh, jsme předali určité myšlenky, pokud jde o, o tyto motory a samozřejmě chceme provádět eh, různá opatření v oblasti ekodesignu a další krok by podle mého názoru měl směřovat k větší spolupráci s dalšími místy ve světě a my to tedy podporujeme. Pokud jde o zadávání veřejných zakázek, tak v podstatě tady máme velké sympatie pro ten přístup, který tady nadnesl pan zpravodaj, ale nepřekvapí vás to, protože eh, to bylo v souladu i s naším návrhem, eh, pro, pokud je o směrnici pro energetickou účinnost. Ovšem, s ohledem na to, eh, že v podstatě už eh, téměř přijímáme finalizovanou verzi směrnice o energetické efektivitě, eh, tak zároveň tady máme také náš návrh o NG Star, a my si myslíme, že s ohledem na to vše je potřeba tyto věci začít provádět a nebylo by dobré tady rozvádět dlouhou diskuzi o tom, jestli bychom tady měli mít různé režimy specificky eh, pro eh, eh, vybavení kanceláří. Myslíme si, že by mělo smysl, abychom tady nebo nemělo by smysl, abychom tady opakovali to, co je už v té směrnici a paní Kukoviš tady navrhla, že by členské státy tady měly být povinny pospuzovat mm, veřejné orgány, aby přijímaly tyto standardy, ale eh, a my si myslíme, že to by uspořilo náklady, nezvýšilo by je to, přineslo by to něco pozitivního v této obtížné době, ale v tuto chvíli nechceme podporovat myšlenku, že bychom tady měli tlačit na to, aby se to eh, rozšířilo na lokální zprávu, protože v tuto chvíli eh, se to eh, vůbec vlastně schvaluje, pokud jde o ustanovení do roku 2015 a my si myslíme, že potom bychom se k tomu ještě měli vrátit, že to bude vhodnější. Děkuji komisi a slovo dávám panu zpravodaji. Děkuji. V naší budoucí práci zohledníme všechna stanoviska, všechny vaše názory a čekám samozřejmě na vaše pozměňovací návrhy, které zapracuji. Děkuji panu zpravodaji a v tuto chvíli bych připomněla, že závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 17. července v poledne. Děkuji za spolupráci a teď se můžeme podívat na další bod, bod číslo 6. Eh, a zde jde o bezpečnost činností v oblasti vyhledávání průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři. Slovo dávám panu zpravodaji Ivo Beletovi. Sorry, Chairman. Thanks very much for the floor. Mm-hmm. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám za udělení slova. Vážení kolegové, Aktivity eh, v oblasti plynu Norska eh, jsou po dvou týdnech opět eh, rozvinuty a my proto můžeme také pokračovat v naší aktivitě zvyšování bezpečnosti v této oblasti. Už je to dva roky, kdy došlo k nehodě Makondo na přepobřeží USA a od té doby to vyvolalo vlastně proces revize a my doufáme, že se nám podaří toto zakončit společně s pomocí kyperského předsednictví do konce tohoto roku. Má reakce na návrh komise, máte, ten máte k dispozici, je to přeloženo také do všech jazyků a já bych eh, v tuto chvíli se zaměřil na hlavní otázky, které se týkají eh, této zprávy a pozměňovacích návrhů. Pokud jde o právní podobu, komise předložila návrh nařízení protože samozřejmě tím se lépe vytváří rovné podmínky v Evropské unii, ale vyvolává to také celou řadu obav kolegů a zúčastněných stran, že tato právní podoba by vlastně způsobila eh, další regulaci mimo už existujícího právního rámce v členských státech, protože eh, samozřejmě ta národní legislativa by se potom musela změnit a e, to by e, vlastně e, ještě vlastně zvýšilo potřebu zdrojů, které tady jsou a Eh, vlastně během toho prvního roku implementace by se vlastně spíše ta bezpečnost zhoršila. To jsou obavy, které byly vyjádřeny. Jsme přesvědčeni, že by to vlastně bylo spíše kontroverzní. Jsou tady samozřejmě eh, pro i proti, ale myslíme si, že by bylo lepší, abychom eh, spíše pracovali na robustním, na silném právním rámci v podobě směrnice. Takže to je pozměňovací návrh číslo jedna. Další aspekt, který je velmi důležitý, je, věc, která se týká nezávislosti orgánů. Z nehody Makondo jsme se především poučili v tom smyslu, že je velice důležité zajistit nezávislost příslušných orgánů, které jsou zodpovědné za hodnocení bezpečnosti a environmentálních rizik aktivity. A ty zodpovědné orgány musí být naprosto nezávislé od eh, dalšího orgánu nebo zprávy, která vydává povolení a licence pro vrty. Předpokládám, že e, samozřejmě se tímto bodem budeme muset e, více zabývat. Je to kontroverzní věc i na radě. Víte, že rada už se dostala trochu dále než my, protože my jsme tady měli, e, museli jsme tady vyjádřit, vyjasnit některé věci, které se týkají kompetencí v parlamentu a toto je jeden z bodů, které budeme muset blíže proskoumat, ale jak říkám, nezávislost orkánu je velmi důležitá. Třetí aspekt se týká zapojení Eh, skupiny eh, orgánů eh, pro vyhledávání průzkumu těžby ropy a zemního plynu na moři, tedy orgánů, které mají provádět dohled nad těmito aktivitami. A měl by se vlastně vycházet na usnesení, nebo tak, které vyšlo ze takzvané čtvrté zprávy Toto usnesení bylo velkou většinou v září nebo v říjnu minulého roku schváleno a tam šlo právě o bezpečnost e, těžby ropy na moři. Jde o spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a o to, že by měla být posílena. E, nedávno zřízené e, náskupina těchto orgánů dohledu na těžbu ropy a zemního plynu je důležitým nástrojem a měl by být plně využíván skupina orgánů dohledu by měla eh, hrát důležitou roli při posilování právního rámce v členských zemích. Dále jsme také eh, přihlédli k rozšířenému mandámu, mandátu eh, Evropské námořní agentury a pokud je má informace správná, tak existuje dohoda v radě trans, pokud jde o EMSu a její nové pole působnosti. A v září nebo v říjnu jsme o tom hlasovali na plenárním zasedání. A e, já si myslím, že tuto působnost bychom měli také zahrnout do různých plánů rychlé reakce, především pokud jde o přeshraniční plány e, rychlé reakce e, těchto aktivit. Další aspekt ověřování třetích stran. Eh, samozřejmě je to důležité všude tam, eh, kde je to potřeba a my jsme tady eh, na to kladli velký důraz a rada ovšem nyní tento odkaz na ověřování třetí stranou vyňala, především pokud jde o velké společnosti, tak tam by mělo být dovoleno ověřování provádět v rámci té velké společnosti a to je samozřejmě možná varianta, tak pokud tam bude zajištěna nezávislost, tak by to byla také přijatelná varianta. V podstatě je jedno, jestli to bude ověřování druhou stranou nebo třetí stranou, pokud to ověřování bude opravdu nezávislé a bude tedy spolehlivé. Uh, a potom bych se ještě vyjádřil k evropským standardům pro globální spolupráci, protože tato směrnice eh, samozřejmě eh, se svou působností zaměřuje hlavně na eh, tady Evropu, na celou Evropu, ale je tady také očekávání ze strany mnoha zúčastněných stran a kolegů, že bychom, že by se to zaměřovalo, nebo že by šlo o to, aby evropské společnosti také podle těchto standardů bezpečnosti působili globálně, že by eh, se jimi řídili stále. Takže v této věci eh, jsem to trochu rozšířil ve svém návrhu a čekám na vaše reakce. Potom jedna z posledních poznámek, velmi důležitá, se týká eh, zodpovědnosti v tuto chvíli tento návrh nařízení pokrývá pouze eh, zodpovědnost v oblasti životního prostředí, když jsou tady samozřejmě eh, další eh, zodpovědnosti, například za civilní škody, které by mohly vzniknout z eventuální nehody. A ne všechny společnosti, které se zabývají těžbou ropy a zeměplynu na moři, nejsou schopny pokrýt veškeré náklady a odškodnění v případě velkých nehod a eh, je nutné mít tedy nástroje eh, pojištění, aby vlastně tyto náklady byly pokryty. Není to nic nového, takové modely už existují a my jsme navrhli vytvoření eh, nějakých vzájemných režimů odškodnění v případě nehod eh, pro operátory a to by mohlo být možné řešení, mohlo by to existovat eh, tady na regionální úrovni, všude v Evropské unii by to samozřejmě mohlo být eh, mírně odlišné podle toho, v jakém regionu se to uplatňuje. Už se blížím ke konci. Samozřejmě je tady celá řada dalších věcí, které budeme muset řešit. Uvědomujeme si, že eh, nejsme tady eh, jediným hráčem, protože tady máme také environmentální výbor a výbor pro eh, právní záležitosti mají pravomoci v této věci a my se samozřejmě budeme zabývat i jejich návrhy. Celkově mohu říci, že vlastně oni postupují rychleji o něco rychleji než my. Eh, no, oni tam mají, eh, my, my máme v září lhůtu pro pozměňovací návrhy, ale tyto dva zmíněné výbory už mají tuto lhůtu příští týden. Rada bude o tomto textu diskutovat eh, v příští úterý, poprvé za kyperského předsednictví. Toto je první přehled hlavních aspektů nebo těch hlavních pozměňovacích návrhů, které byly předloženy a já se samozřejmě těším na vaše reakce. Grazie al relatore. Děkuji panu zpravodaji. V tuto chvíli eh, Je tady paní kolegyně Ford, nevím, jestli se budete chtít vyjádřit. Máte slovo, stínová zpravodajkyně. Děkuji. Paní předsedkyně, gratuluji vám, že tak eh, efektivně řídíte dnešní výbor, že jsme tak napřed. Také se ovlouvám zpravodaji, ehm, že taky trošičku ehm, přede mnou chci gratulovat zpravodaji za jeho zprávu. Především ehm, za akceptování našich eh, komentářů k rozdílu mezi směrnicí a nařízením. Řada mých pozměňovacích návrhů jsou kroky, které jsou v textu komise. Ehm, nařízení prostě nebyly vhodné, ale pokud to má být směrnice, tak ten jazyk tam může zůstat v tom textu. Logisticky uvidíme, jak to proběh, bude probíhat, ale myslím, že jste odvedl vynikající práci, ehm, velice jasné, kdo je zodpovědný za co, protože to je jedna z věcí, které jsme se naučili z té katastrofy v mm, Mexiku, že je nutné jasně stanovit odpovědnost, co je odpovědnost operátora, co regulačního orgánu. Co se týče ověřování třetí stranou, to jste zdůraznil jako jednu otázku. Někdy to může být vhodné, věřování druhou stranou, a někdy je to otázka. Zase tyto věci bychom tam mohli trošku vyjasnit. Ne všechno musí být třetí stranou, ale něco ano. Diskuse o zprávách o velkém riziku. Myslím, že ten text by měl být spíše eh, takový, že by to bylo vypracováno a pak by se to k tomu vrátili za pět let, ale to, to nechceme. My chceme, aby se to kontinuálně posuzovalo, všechny změny v provozu, aby to byl takový žijící proces, živoucí proces, eh, jdoucí ruku v ruce s každodenním provozem něco k tomu bychom tam měli dát. Co se týče globálních standardů, myslím, všichni souhlasí, že bychom měli dosahovat co největších globálních standardů. Takže tam bychom mohli dát nějaký text o spolupráci komise členských států. O tom jsme mluvili už několikrát ve zprávě z mé iniciativy. Co se týče občanské trestní odpovědnosti za e, nedbalost, která způsobí buď zdravotní nebo ekologické mm, katastrofy, tak to musí být jasné. Někteří říkají, že už to je v jiných směrnicích, ale tady by to mělo být ještě jasnější by tam byla konkrétní klauzule, možná e, změnou některých jiných klauzulí, ale mělo by to tam být jasné. Vím, že další výbory se dívají na náklady, tedy čištění. Musíme zajistit, aby provozovatele měli nejen finanční zdroje, ale také fyzické a osobní, personální zdroje. Když tedy dojde k nehodě, tak aby škody byly omezené když se zaměří jenom na finanční odpovědnost, tak e, víte, jak to dopadne. Takže musíme e, zvážit odpovědnost mít fyzické a personální zdroje pro řešení nehod, vedle tedy finančních. A tady budeme muset sledovat to, co dělají jiné výbory, protože jsme odpovědným hlavním výborem. Děkuji vám. Grazie la collega Ford. Non ho più... Děkuji paní kolegyně. Takže pokud někdo další se nehlásí, tak dám slovo komisi. Thank you, Madam Chairman. And... Děkuji, paní předsedkyně, za ten úvod k zpravodaji a paní Ford k obsahu nařízení. Komisi vítáme zájem parlamentu toto téma, včetně zprávy z vlastní iniciativy z minulého roku. Tento text zpravodaje je dobrý základ a dobrá analýza problémů. Máme celkově pocit, že přináší zlepšení v některých bodech textu. Je to tedy dobrý základ. A jak víte, máme mm, tedy přistupujeme hlavně, se zabýváme velkými um, riziky. Um, drobná rizika pokrývá jiná legislativa a tento, eh, toto zaměření bychom si chtěli ponechat. To není vždy pravda v jiných výborech. Co se týče základních prvků, jiných základních prvků, tak je to kompetence nezávislého orgánu a to je klíčové. Musíme mm, na tom pracovat. V radě také to bude doleděno, ale nesmí, musíme zabránit konfliktům eh, zájmu. To je klíč. A je dobré, že se to tady jasně řeklo. Také je tady otázka věření třetí stranou. A, mm, to je důležité. Pak jsme slyšeli argumenty ve prospěch um, druhých, třetích stran, což je dobrý, dobrá cesta. Obojí může fungovat ale ne za všech okolností. Velké téma je právní forma. K tomu jsou samozřejmě jasné na různé názory v radě i tady v parlamentu. My jsme původně navrhovali na základě přímé aplikovatelnosti pro sektor, který vytváří riziko i zisky. A to bylo jeden z hlavních důvodů, proč jsme zvolili nařízení, regulace. Jsou ale jiné, e, jiná hlediska, podle kterých by mm, to e, lépe řešila směrnice. Takže zase komise bude pragmatická. Uvidíme, jak se ta situace vyvine a budeme hledat řešení. Další body um, odpovědnost. Ekologická odpovědnost, ta je předmětem toho návrhu. Občanská odpovědnost, tam je problém. Ten je třeba vyřešit. V této fázi jsme to neudělali. Domnívali jsme se, že nemáme dostatečnou jistotu, proto jsme na sebe vzali mm, více práce a vypracovali jsme dvě studie, včetně návrhu zpravodaje. Nad tím je třeba se zamyslet. Já myslím, že tím skončím, pak jsou tady i jiné otázky, ale prozatím to bude stačit. Děkuji. Bene, grazie alla Commissione. Děkuji komisi. A teď pan Belet ještě jednou. Thanks, Chairman. Um, I can be very brief uh, after these uh, very constructive uh, interventions. Děkuji, paní Ford, za tyto velice konstruktivní příspěvky. Souhlasím se vším, co říkáte, především co se týká jasné definice odpovědnosti ověření třetí stranou. Samozřejmě to záleží na okolnostech, na typech, na typu firmy, společnosti. Asi bude třeba ověření třetí stranou. Zpráva o, vy o rizicích, mm, kontinuální proces, ano my chceme vyslat signál, ale je to velice citlivé a obtížné z právního hlediska. Takže jsem otevřen všem návrhům, včetně komise. Občanská odpovědnost, mm, provádějí se studie, tedy pozitivní um, přístup k tomu návrhu sdílení rizika. Snad najdeme platformu v tomto výboru a výboru pro právní záležitosti. Dále fyzické mm, personální zdroje pro řešení a pro čištění, to je zase důležité, je to třeba tam přidat. Pokládám, že také předložíte pozměňovací návrhy. Takže děkuji paní Ford, děkuji paní Elio za, vaše, za váš konstruktivní přístup a také doufám, že komise bude pragmatická, co se týče právní formy. Že myslím, že tady um, děláme pokrok. No, děkuji za poslední návrhy kolegů. Děkuji kolegovi Beletovi. A teď máme přestávku do 10.30, protože jsme pořád jednání už zvládli a v 10.30 se sejdeme s ministrem pro komunikaci Kypru a potom to bude kyperský ministr obchodu, průmyslu a cestovního ruchu a pak eh, pan Potočník. Byla bych ráda, kdybyste tu byli krátce před půl, abychom to všechno zvládli. Ještě lhůta pro pozměňovací návrhy eh, září 2012 eh, poledne. Takže máme půl hodinku přestávku. Přerušuji jednání.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 il nostro incontro, il nostro primo Tak, eh, teď budeme mít první setkání s, kyperském, s kyperským ministrem eh, Florencu. Je to ministr pro komunikace a veřejné stavby zastupuje tu úřadující předsednictví Rady Evropské unie a bude mít, zůstane tu s námi 45 minut. To znamená, že rozprava musí skončit v 11 hodin 15 minut. A teď dám hned slovo panu ministrovi a kolegyně a kolegové se už mohou hlásit o slovo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Καλή σας μέρα. Θέλω Děkuji paní předsedkyně a přeji vám všem dobré dopoledne. Nejdříve chci srdečně poděkovat dánskému předsednictví za vynikající práci, kterou odvedlo během svého období a chci poděkovat také vašemu výboru, paní předsedkyni a všem členům za pozvání a příležitost, kterou nám poskytujete, abychom tu dnes mohli být. Vážená paní předsedkyně výboru ITER, výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi skutečně velkou ctí a radostí být dnes tady v Evropském parlamentu. Je to instituce, která bezpříkladným způsobem eh, iniciuje demokratický způsob života. Je to jeden z nejdůležitějších pilířů Evropské unie. A proto jsem také rád, že mám příležitost, abych před vaším výborem hovořil o prioritách a cílech našeho předsednictví v oblasti komunikace, informační společnosti a evropského kosmického programu. A jsem také zvědav na vaše názory a stanoviska. Jsem pevně přesvědčen o tom, že plodný dialog, vzájemné pochopení a vytvoření klimatu důvěry jistě přispěje k vytvoření politiky a zákonodárství, které budou mít za cíl lepší Evropu a větší očekávání otci občanské společnosti. Digitální agenda je klíčovým cílem, pro realizaci strategie Evropa 2020. Rozvoj nové generace broadbandu, příslušné infrastruktury a digitální komunikace jistě přispějí k tomu, abychom my investovali do vysokorychlostních sítí a tím také podpořili konkurenceschopnost Evropy a také produktivitu a inovace. V tomto rámci se jedná o facilitaci propojení Evropy sítí, sítěmi, je to velmi důležité, má to prioritu. Minulý týden ve Štrasburku během plenárního zasedání Evropského parlamentu předsedové Evropského parlamentu, zástupci komise a, a Kyperské republiky vydali společné prohlášení ohledně spolupráce za kyperského předsednictví, která bude mít za cíl stěžádostivý a víceletý finanční rámec a investice do růstu a zaměstnanosti. Propojení Evropy sítěmi je důležitou součástí tohoto víceletého finančního rámce, který eh, se bude dojednávat a musí být také součástí tohoto cíle. Takže s Evropským parlamentem se těšíme na konstruktivní spolupráci, abychom vytvořili předpoklady ke schodě, samozřejmě s přihlédnutím ke všem ostatním součástem víceletého finančního rámce. Kyperské předsednictví rady Eh, se bude věnovat také přeskumu celé řady vodítek, pokud jde o transevropské sítě v oblasti telekomunikací. A to i v rámci eh, těchto evropských a transevropských sítí. Tady by mělo jít o investice do rychlých a velmi rychlých transevropských sítí, abychom podpořili služby. Pro kyperské předsednictví je toto téma zcela jistě prioritní a jde nám o to, abychom dokázali dospět k tomu, že Rada v prosinci eh, dohodne tyto věci. Je to otázka také směrnice o poskytování informací pro veřejný sektor. Tady půjde o to zaručit stejné startovní podmínky pro všechny státy Evropské unie. Nový rámec pro lepší využívání informací veřejným sektorem. To bude mít také dalekosáhlý pozitivní dopad, protože můžeme vycházet z toho, že bude následovat eh, vytvoření nových firm, eh, vytvoření nových pracovních příležitostí a my se tomuto tématu budeme i nadále věnovat a budeme spolupracovat s vaším výborem tak, abychom vytvořili příslušné předpoklady, tak, aby bylo možné dospět ke schodě už během prvního čtení. Pro předsednictví je také velmi důležité, zajistit bezpečnost sítí a rozhodně a konstruktivně budeme na tomto tématu dále pracovat. Evropská informace pro bezpečnost sítí se bude dále rozšiřovat a půjde nám také o to, aby spolupracovala s vaším výborem. Jsme také připraveni k tomu, abychom vedli jednání o evropské strategii v oblasti bezpečnosti internetu. Pokud jde o podporu pro digitální ekonomiku, tam je velmi důležité, aby důvěra občanů a také firem eh, byla posílena, aby obchodovali elektronicky Předsednictví bude také dále pracovat na návrhu vytvořit eh, celoevropský rámec, který umožní zvýšit důvěru v elektronické obchodování, elektronickou identifikaci, elektronický podpis. A proto je tady důležité, aby kyperské předsednictví dosáhlo dalšího pokroku v této věci role nových a inovativních technologií je mimořádně důležitá a bez pochyby je to velmi důležité téma v Bílé knize o dopravní politice, ale také v digitální agendě Evropy. Naše předsednictví se v rámci neformálních setkání ministrů dopravy a telekomunikací 16. a 17. července v Nikozii pokusí o to, aby úlohu digitálních technologií v oblasti udržitelnosti dopravy eh, zdůraznilo a vytýčilo. V rámci této iniciativy usilujeme o to, abychom vytvořili spojku mezi dvěma důležitými politickými oblastmi Evropské unie, což je digitální agenda a také dopravní politika EU. Cílem tohoto setkání je, abychom podpořili obě uvedené politiky podporou rozvojem a optimálním využíváním informací veřejného sektoru. Jde nám také o inteligentní dopravní systémy u všech typů dopravy. Úspěšná podpora těchto cílů zcela jistě přispěje k tomu, abychom podpořili intermodalitu dopravu, dopravy a vytvořili vhodný rámec pro elektronické plánování přepravy občanů z jednoho místa do druhého místa efektivně. Výsledky tohoto zasedání budou potom prezentovány na celosvětovém kongresu inteligentní, o inteligentních dopravních systémech, který se bude konat v říjnu v Rakousku. Také se zúčastní eh, zástupci komise, eh, kteří zodpovídají za digitální agendu a dopravu a zúčastní se také předsedové obou parlamentních výborů. Zveme eh, předsedy ITRE i TRANu a doufáme, že i vy se 16. a 17. července zúčastníte. Doufáme, že na této akci bude zastoupen také Evropský parlament a jak už jsem říkal, doufám, paní předsedkyně, že nás poctíte také svojí přítomností. Evropa potřebuje účinnou politiku v oblasti kosmonautiky. Jde nám o to, abychom se orientovali na vybrané oblasti této politiky protože letectví a příslušný průmysl může nabídnout nástroje, které umožní reagovat na výzvy, které jsou před námi v 21. století a tady Evropa musí mít skutečně průkopnickou roli v této oblasti. Kyperské předsednictví eh, usiluje o to, aby byly dohodnuty příslušné závěry rady pokud jde o kosmonautiku a příslušnou politiku EU. A kromě toho je kyperské předsednictví připraveno k tomu, aby v Radě projednalo legislativní iniciativu, kterou předloží Evropská komise týkající se dalšího rozvoje systému GMES. Cílem je, abychom i v této důležité politické oblasti dosáhli pokroku. Další rozvoj globálního satelitního navigačního systému GMSS EGNOS a Galileo zcela jistě přispěje k hospodářskému růstu v Evropě. Služby Galilea poskytují užitek pro všechny typy dopravy a vytvářejí nové možnosti v oblasti mobilní telefonie a lepší bezpečnost lidí a jejich majetku. Kyperské předsednictví eh, bude, se bude věnovat také pokračování dánské, dánských závěrů z, června, z je to na základě legislativního návrhu a týká se to vytvoření a provozování Evropského satelitního rádiového navigačního systému. To patří samozřejmě ale také do víceletého finančního rámce a je třeba to dojednat. A jsme připraveni spolupracovat s vaším výborem, tak abychom vytvořili předpoklady, abychom dospěli ke schodě v této otázce. A navíc, kyperské předsednictví je připraveno k tomu, že v radě projedná a prověří také legislativní iniciativu. Je to iniciativa ke změně současného nařízení a organizace GNSS Tady bychom měli eh, předložit zprávu před zasedáním v prosinci. Uděláme vše proto, abychom dosáhli určitého pokroku u obou těchto legislativních iniciativ. Abychom toho mohli dosáhnout, bude důležité abychom spolupracovali ku prospěchu obou stran. Je to spolupráce s komisí, se všemi členskými státy a především také s Evropským parlamentem. Paní předsedkyně, vážení poslanci, Kypr poprvé přebírá předsednictví v Radě Evropské unie a je to obrovská výzva jsme si vědomi velké odpovědnosti, kterou máme a, a víme také, jak obtížná ta práce bude a budeme eh, se snažit pracovat eh, tak, aby naše dílo přispělo k tomu, abychom vytvořili lepší Evropu. Těším se na výbornou spolupráci za kyperského předsednictví s vámi a jsem teď k dispozici, pokud budete mít jakékoliv problémy. A jde nám také o to, abychom společně dosáhli ambiciozních cílů, které jsme si stanovili. Chceme aby digitální agenda pro Evropu pokročila. Ještě jednou děkujeme za příležitost, kterou jste nám poskytli, abychom vám vysvětlili své priority. A já jsem také dobrý posluchač, takže jsem teď připraven vyslechnout vaše požadavky, vaše stanoviska a pokud to bude možné, pokusím se odpovědět také na všechny vaše otázky. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Paní Del Castillo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, srdečně vás vítám u nás ve výboru. který zodpovídá mimo jiné také za telekomunikace, inovace, je nám potěšením přivítat vás tady v době počátku kyperského předsednictví. Můžete si být jist, že nejen s ohledem na frakci, kterou zastupuji já, tedy EPP, ale myslím, že mohu mluvit za všechny kolegyně a kolegy tady ve výboru. Už jsme to ukázali několikrát, budeme vždy připraveni k velmi těsné spolupráci s příslušnými osobami pro tato témata. Dovolte mi probrat několik aspektů, které jste zmínil, které jste vypíchl. To je to, to, co my tady průběžně velmi intenzivně probíráme. A bude to pravděpodobně to rozhodující pro oblast telekomunikací. To souvisí s projektem Connecting Europe, o kterém jste se také zmínil. A v tomto duchu, pane ministře, jsem chtěla zdůraznit zejména to, jak důležité eh, bude propojení sítí, ať už jsou to dopravní sítě, telekomunikační nebo energetické, jak důležité ty sítě jsou. Všechny ty sítě jsou navzájem propojené, například v oblasti telekomunikací. Eh, to propojení k energetickým sítím je pro ně mimořádně důležité, zejména když si představíme, vývoj inteligentních sítí, které jsou důležité pro rozvoj energetického zásobování, zásobování energiemi. Je tu ale ještě další aspekt. Všechny ty sítě jsou důležité také pro jednotný evropský trh, jak pro energetický, tak také pro společný digitální trh. Rozvoj jednotného trhu Tak, jak už zdůraznili také představitelé zemí a vlád, mají zásadní význam proto, abychom ještě intenzivněji mohli pracovat na politice pro růst přes vývoj lepší konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. To znamená, celá ta myšlenka má ústřední význam pro rozvoj sítí a interkonektivity všech občanů. Myslím si, pane ministře, že oblast, za kterou zodpovídáte vy, že tady náš výbor bude o to mít skutečně velký zájem a jsem přesvědčena o tom, že budeme spolupracovat a mohu vás ujistit, že my všichni jsme připraveni zůstat s vámi trvale v kontaktu. Děkuji, paní Toir. Děkuji. Jménem své frakce chci přivítat na ministra na schůzi tohoto výboru. Máme um, řadu eh, na programu tedy řadu důležitých věcí pro budoucí růst a vývoj v Evropě. A během vašeho předsednictví budeme pokračovat v našem úsilí. Um, programování rozhodnutí, která padnou během um, příštího finančního semestru. Během vašeho projevu jste zmínil finanční rámec. Uh, MFF. To je eh, celá klíčové, pokud máme dosáhnout pokroku budování dopravních sítí, energetických sítí nebo fyzických sítí, které potřebujeme, širokopásmové a další sítě tak skutečně musíme mnout velké úsilí, pokud chceme, aby ty velké projekty, které už známe, my víme, co je třeba udělat v Evropě. Když hovoříme o chytrých sítích, propojování, tak to jsou všechno věci, které můžeme udělat jenom pouze, pokud budeme mít k tomu finanční nástroje. My potřebujeme čerstvé zdroje financování. Během, těším se, bě, že během příštích šesti měsíců budeme um, pokračovat na uzavření jednání uh, o víceletém finančním rámci. Bez toho nebude možné budovat sítě a zajistit budoucnost Evropské unie. Musíme um, růst a vytvářet pracovní místa, máme velkou nezaměstnanost a o to jde. Parlament v těchto jednáních hraje důležitou roli. Máme kontaktní skupinu s um, předsednictvem parlamentu radou. A um, na konci dánského předsednictví se rada zasekla a já doufám, že Mm, stanovíme ambiciozní cíly. Máme tady věci jako projektové dluhopisy. My jsme na základě návrhu komise formovali, že musíme být aktivnější práci s těmito nástroji. Mm, ministr dopravy, telekomunikace veřejných prací eh, přispěje jistě k tomu, abychom měli pozitivní výsledek eh, rozpočtové eh, diskusy. Pan Tošenovský. Děkuji ke svým kolegům s přivítáním tady na, na výboru a jsem velmi rád, eh, co jste na úvod říkal o významu právě rozvoji informačních sítí a to, co probíráme my tady velmi dlouho, jak vyřešit větší podporu a spolupráci Evropské unie na satelitních systémech, protože ty jsou do budoucna velmi zásadní pro další technický rozvoj a troufám si říct konkurenceschopnost Evropy. Já jsem zároveň zpravodajem právě pro, eh, pro broadband, o kterém jste hovořil, který se ukazuje, že je velmi důležitou a významnou aktivitou a také novou aktivitou, do které Evropská unie vstupuje. Eh, jedná se o velký finanční obnos zhruba 9 miliard eh, euro, který by do této oblasti měl jít. Na jedné straně chceme, aby to byla podpora a velká iniciativa rozvoje v této oblasti. Na druhé straně musíme dávat velký pozor, abychom nenarušili konkurenci, hospodářskou soutěž zdravou v této oblasti, protože je to zároveň velmi dynamicky se rozvíjející a technicky neustále eh, rostoucí eh, oblast. Eh, velmi se těším na spolupráci s, právě s kyperským předsednictvím a byl bych rád, kdyby právě v době vašeho předsednictví se podařilo přijmout tuto směrnici, protože se zároveň ukáže, jak, jak umí Evropská unie iniciovat další růst takovýchto velmi dynamických oblastí. E, na druhé straně zároveň to, co říkala paní kolegyně, e, je pro nás velmi důležité, aby právě rozvoj informačních sítí podpořil a je nezbytný pro další rozvoj toho, co je tak zásadní, a to jsou energetické sítě v rámci celé Evropy. Celý tento projekt je technicky nesmírně náročný a bude záležet, jak se podaří sladit eh, spolupráci jednotlivých zemí a mm, velmi dobře si uvědomuji, jak složitá je i ta, složitá je i pozice eh, předsednické země v této, v této velmi složité technické věci, tak abychom nevstoupili do eh, nepříjemných věcí, kdy bychom mohli narušit konkurenci, eh, která tak eh, žene celý, celý trh evropský a, a rozvoj Evropské unie dopředu. Takže se velmi těším na spolupráci a jsem připraven maximálně spolupracovat právě s kyperským, s eh, kyperským předsednictvím a s vámi a jsem velmi rád skutečně, že to stavíte na tak významnou úroveň, jak ať se jedná o broadband anebo satelitní výzkum. Ještě jednou velmi děkuji. Grazie. La parola la Nibler. Eh, děkuji, slovo má kolegyně Nibler. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, kolegové. Chtěla bych vám také za sebe poděkovat za to, že jste přišli mezi nás a děkuji vám za velice zajímavou prezentaci. Přeji kyperskému předsednictví mnoho štěstí během všech úkonů, které nyní budete na evropské úrovni eh, vykonávat. Vnitřní trh v oblasti energií, to je to, čím se tady zabýváme dlouhá léta v našem výboru. Usilujeme o to a i ve spolupráci s minulým předsednictvím jsme přijeli eh, směrnici o roamingu, abychom tady neměli eh, žádné hranice. Eh, také, také pokud jde o frekvence, tak už tady se odvedlo mnoho práce, mnoho podrobné práce, ale sám jste říkal, pane ministře, že nás čeká ještě i nadále mnoho práce. A já bych se chtěla připojit k tomu, co říkal pan Tošanovský. E, důležitá je pro nás širokopásmová síť a to, aby byla vybudována v celé Evropě. Budeme to podporovat tam, kde budeme moci. V diskuzi, pokud jde o projektové bondy pro rozšíření sítě širokopásmové, plně tady jsme angažovaní, podporujeme to a doufáme, že za vašeho předsednictví se to posune vpřed. Mám několik eh, konkrétních otázek, tedy v podstatě dvě. My samozřejmě tady nejsme tím hlavním výborem eh, a jsou tady věci, které spadají do vaší kompetence, například ochrana údajů, tady má být eh, přijato základní nařízení také pokud jde o spolupráci eh, veřejných orgánů. A možná, že tady byste také mohl pohovořit o tom, do jaké míry členské státy už pokročily ve vyjednávání, co v, v, v to chvíli probíhá, jaké máte cíle ve vašem eh, předsednictví, během vašeho předsednictví a eh, jestli už se rýsují nějaké známky, schody mezi členskými státy. A potom je tady další otázka v diskuzi o cloud computingu na evropské úrovni. Mohli byste také o tom pohovořit, do jaké míry to podporujete, oč usilujete. Byla bych velice ráda, kdybyste se k tomu vyjádřil. Děkuji. A slovo má pan uh, Prody. Děkuji, uh, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás. A musím říct, že jsem byl rád, e, že se tak angažujete v oblasti satelitních systémů. E, především pokud je o GMS a Galileo. Myslím si, že je důležité, abyste Eh, tady o ty věci usilovali. To jsou opravdu evropské infrastruktury a věci opravdu mm, pokročilé. Je to velice důležité pro provádění našich politik v oblasti telekomunikace, energetiky. Je velice důležité, abychom investovali velmi rychle investovali v těchto věcech. Právě proto, že eh, ekonomická situace je obtížná, potřebujeme investovat do evropských infrastruktur, abychom se z té těžké hospodářské situace tímto způsobem vymanili. Počítáme proto s vaší odhodlaností a to především proto, že GMS se všemi možnými finančními inovacemi potřebuje dostatečné pokrytí z evropského rozpočtu. Proto si myslím, že vaše práce bude velice důležitá a stejně tak bude také důležité vaše působení, pokud jde o elektrické sítě, protože ty je potřeba aktualizovat, je potřeba tam inovovat, abychom měli takové technologie, které by o jednu třetinu snížily spotřebu energie při přepravě. Musíme racionalizovat naše sítě a minimalizovat potřebu akumulovat energii. To je velmi naléhavá úloha ze všech těch důvodů, které už jsem um, uvedl předtím. Počítáme s tím, že vy na radě za sebou zanecháte tuto No, evropskou stopu, protože to jsou, to, to jsou infrastruktury, které mají smysl pro celou Evropskou unii a tak k něm musíme přistupovat, musíme je chápat jako celoevropské sítě. Děkuji, slovo má pan Ody. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za vaše eh, celoevropské úsilí a Zmínil bych se eh, k hlavnímu tématu, a to jsou telekomunikační evropské sítě. Máme tady lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů k nařízení o e, transevropských telekomunikačních sítích a o jejich zaměření. My doufáme, že tato věc bude ukončena během vašeho předsednictví a e, mám tady dvě poznámky. Pokud jde o pokrytí, e, pokud jde o vysokorychlostní sítě, tak se tady navrhuje pokrytí 50%, ale já si myslím, že to je něco, co naše občany neuspokojí. Mě by zajímalo, jak chcete prosadit to, že evropští občané budou mít rovné podmínky, že budou mít dostatečné služby na evropském eh, území, kdekoliv se nachází. Eh, mělo by se to tady vše naplánovat územně a měly by proto být učiněny důležité kroky jak na úrovni parlamentu, tak rady. Potom, když hovoříme o pokrytí, tak samozřejmě je potřeba hovořit i o finančních prostředcích a komise podle mého názoru tady má velmi malou fantazii, protože například ve 20. století jsme financovali veškerou venkovskou elektrifikaci eh, jedním povinným poplatkem ze spotřeby, kdy všichni spotřebitelé financovali sítě, to znamená, eh, že občané eh, během 15 let všichni obdrželi tuto službu, byli napojeni. Mě by zajímalo, Jestli uvažujete o nějakém takovém povinném poplatku ze spotřeby na evropské úrovni, ze kterého bychom financovali investiční fond a tím pádem bychom takto mohli z vlastních strojů financovat evropskou infrastrukturu, eh, například eh, na transevropské telekomunikační sítě, ale to je jeden příklad. Mohlo by to samozřejmě platit i pro další věci, eh, ty, které tady zmínili ostatní kolegové, energetické sítě a další sítě. Děkuji. tuto chvíli už se nikdo nepřihlásil o slovo a tím pádem dávám slovo eh, panu ministrovi. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ano, Chci poděkovat eh, všem řečníkům. za to, že jste všichni nabídli spolupráci s naším předsednictvím při realizaci stanovených cílů. A jde také o to, aby priority, které jsme vytýčili, a otázky, které jsme převzali od předcházejících předsednictví, abychom toto dokázali dotáhnout do konce za našeho předsednictví. Zazněly tu, zazněla tu různá témata. Takže dovolte, abych poděkoval za to milé přivítání, za tu ochotu ke konstruktivní spolupráci během eh, propojení Evropy sítěmi, protože to je pro nás velmi důležité téma. Zcela jistě Existuje propojení těchto sítí ve všech třech uvedených oblastech a to by mělo znamenat také vytvořit pracovní příležitosti, vytvořit dodatečný užitek a samozřejmě by to znamenalo také, že toto vše povede k dalším soukromým investicím do těchto oblastí. A v tomto duchu eh, je to také otázka pilotních projektů pro projektové půjčky nebo dluhopisy, tak, abychom stimulovali také a motivovali eh, investice ze soukromého sektoru do této oblasti, tak, aby tyto, tento technologický vývoj mohl být využíván. Ještě jednou zopakuji, že jsme skutečně připraveni ke spolupráci s Evropským parlamentem v této oblasti. A můžeme s vámi jenom souhlasit, když říkáte, že je velmi důležité, aby dopravní telekomunikace, telekomunikační a energetické sítě se dále rozvíjely. Pod to se můžeme podepsat a skutečně je třeba zasadit se o to, aby tyto oblasti byly v centru pozornosti, které si, kterou si zaslouží. Víme, jak důležité jsou tyto oblasti pro růst. Nejde tu jenom o technické zhodnocení, ale jde také o to zvýšit a posílit konkurenceschopnost evropské ekonomiky jako takové. Zcela jistě víme, že to bude muset být součástí víceletého finančního rámce a jakmile rada rozhodne, budeme pokračovat. Chceme se pokusit o to, abychom dosáhli maximálního možného pokroku. Naším cílem je zcela bez pochyby přispět ke schodě ale jak už jsem říkal, je třeba zohlednit také další položky nebo složky víceletého finančního rámce. To, co řekl pan Tošenovský o satelitních eh, sítích, k tomu asi tolik. Zcela bez pochyby je to velmi důležitá oblast. Oblast která poskytuje přímé i nepřímé výhody evropské ekonomice. Jedná se o příspěvek ke konkurenceschopnosti Evropské unie a proto tedy jsme si vědomi významu tohoto tématu. Opravdu. Chceme zajistit, aby se tady postupovalo pokud možno rychle. Opravdu. Víme o tom, jaký význam mají tyto programy a víme také, že tyto programy by měly a musí naběhnout co možná nejrychleji, tak aby Evropská unie se dostala zase do situace, kdy je konkurenceschopná. A za naši stranu slibujeme, že uděláme maximum v této věci a chceme požádat také ostatní, subjekty, které rozhodují, aby si uvědomili, jak naléhavé a důležité tyto programy jsou. To, co řekla paní Nýblerová, Eh, využívání informací veřejného sektoru. Já myslím, že tady už jsme docílili značného pokroku za dánského předsednictví rady a myslím si, že teď už jsou k dispozici předpoklady, abychom v dialogu s parlamentem dospěli ke schodě. Pokud je o evropskou strategii pro bezpečnost eh, internetu. Tady zatím ještě nebylo předloženo sdělení, očekáváme ho v září a chceme potom eh, na Radě ministrů pro dopravu a telekomunikaci provést eh, výměnu názorů. Ta bude v prosinci. A Rada zcela jistě zmíní také bezpečnost na internetu, kriminalitu a význam výměny informací k oblasti cloud computingu. K tomu zatím nemáme iniciativu a jsme připraveni, pokud bude ji přeskoumat, jakmile komise materiál předloží. Pan Prody. Pane Brody, vy jste tu měl několik poznámek, se kterými mohu než souhlasit. Je třeba, abychom jednali včas, tak aby byly k dispozici příslušné prostředky. Já jsem vám také slíbil, že zajistíme, aby tyto programy se rozběhly, to jsou ty důležité jako EMS, ale to samozřejmě souvisí s jednáním o rozpočtu a v této souvislosti potom přeskoumáme legislativní iniciativy, které by předložila komise. Pan Odin. Chci vás ujistit, že jsme připraveni tento parciální všeobecný přístup eh, na prosincové radě schválit. Víme o tom, jaký význam má toto téma a budeme na tom intenzivně pracovat a chceme, aby alespoň tento částečný obecný přístup byl na prosincové radě schválen. Jsme přesvědčeni také o tom, že evropští občané musí mít eh, rovné příležitosti, rovné šance, nezávisle na tom, kde v Evropské unii jsou. Musíme realizovat příslušné projekty, které vytvoří odpovídající předpoklady a jde také o to, abychom motivovali také investice soukromého sektoru, ze soukromého sektoru. Oblast transevropských telekomunikačních sítí, evropských dopravních sítí a další programy, například satelitní navigace, terestrické pozorování. To vše přispěje k tomu, že ekonomická, teritoriální i politická soudržnost Evropy se posílí. Každé předsednictví musí přispět svým dílem k tomu, abychom tohoto cíle dosáhli. Děkuji. Bene, il ministro per la Děkuji panu ministrovi za to, že byl mezi námi i za ochotu, s jakou odpovídal na naše otázky a na závazky, které přebral. Také děkujeme za pozvánku na 16. 17. Nikozi v rámci evropské dopravní politiky. Uvidíme, zda někdo z nás bude eh, moci být přítomný. Skutečně vám děkujeme a přejeme vám šťastnou cestu domů. Rimaniamo tutti in aula perché il nuovo ministro è già arrivato. Stente prosím v sále, nový pan ministr přišel.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 Takže zahájíme druhou část našeho setkání a chtěla bych přivítat pana ministra um, Sili Kiotise, ministra obchodu, průmyslu a cestovního ruchu Kypru za kyperské předsednictví, takže vítejte, pane ministře. Velice se těšíme na vaši prezentaci. paní předsedkyně, děkuji za slovo. Dámy a pánové, místopředsedové, vážení členové výrobu, výboru ITRE. Moje dnešní přítomnost jste v Evropském parlamentu ve vašem výboru samozřejmě je obvyklou praxí. Hmm, potřebujete být informováni o prioritách a akcích eh, země předsednictví eh, předsedající radě. Ale ještě vedle této zavedené praxe chci vyjádřit svůj respekt Evropskému parlamentu a eh, to, že si vážím jeho klíčové role v tom, aby Evropa byla demokratičtější a byla blíže občanům. Hlavní úsilí a hlavní signály kyperského předsednictví je, vyrábět, je eh, vytvářet lepší Evropu pro občany. Hmm, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má parlament eh, širší kompetence a my jsme připraveni spolupracovat s parlamentem jako mm, v naší roli předsedy rady. Budeme Mm, jednat o různých tématech v druhé polovině roku, průmyslu, podnikání, energetice. Ve své prezentaci budu mm, prezentovat základní politiky a témata, které chceme řešit během příštích měsíců, samozřejmě eh, odsouhlasené s triem předsednictví. Chci poděkovat polskému i dánskému předsednictví za spolupráci, které se nám do posud dostalo a za úspěchy, kterých dosáhly. Co se týče malých a středních podniků, je důležité, aby um, se Evropa zaměřila na růst a rozvoj, což znamená politiky pro um, podporu podnikání, pomoci malým středním podnikům. To bude takovým takovou vlajkovou lodí našeho předsednictví v kontextu konkurenceschopnosti. Ekonomickou krizi není možné řešit pouhými škrty, také potřebujete opatření pro podporu malých a středních podniků, které jsou páteří evropské ekonomiky. Generují inovace a zaměstnanost. A tak přispívají k sociální soudržnosti. V tomto kontextu kyperské předsednictví navazuje na rozhodnutí Mm, Rady pro schopnost v květnu 2012 um, bude eh, prosazovat návrh na řízení Rady a parlamentu eh, programu konkurenceschopnosti pro malé střední podniky 12, 14 eh, až 20. Budeme se snažit nalézt schodu s Evropským parlamentem v této věci. Prioritou je nyní zajistit, aby všechny instituce EU vyslaly politický signál Ehm, třeba podpory podnikání, především malých středních podniků, které jsou hm, těžce postiženy ekonomickou krizí. Takže se zaměříme současně na ukázání důležitosti podnikání mezi mladými lidmi a podpoře mm, kultury podnikání mezi mladými a různými skupinami populace a také mm, dávat příležitost poctivým podnikatelům, kteří mm, se stalo to neštěstí, že zkrachovali. Evropa potřebuje novou generaci biznesmenů, kteří budou nabízet nové produkty a služby. O tom se bude hovořit na neformální radě pro konkurenceschopnost eh, 18. a 19. Současně budeme zdůrazňovat dohled nad implementací hmm, aktu pro malé podniky, jak ze strany zákona o malých podnicích, jak mm, ze strany členských států, tak komise. Očekáváme zprávu komise v této věci. Čtyři roky po přijetí iniciativy um, zákona o malých podnicích budeme eh, se dívat na to, jakého pokroku bylo dosaženo a kde je třeba dalšího úsilí. Cílem kyperského předsednictví je přijmout závěry na ehm, radě pro konkurenceschopnost a podnikání v prosinci 2012. Průmyslová politika. Kyperské předsednictví se domnívá, že tato oblast má velkou důležitost pro hospodářský rozvoj a prosperitu v Evropě. Zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu sníží ceny a náklady produktů, zlepší jejich kvalitu, a podpoří inovaci. To samozřejmě vede k novým pracovním místům a lepší produktivitě. Zpracovatelský průmysl a služby představují více než 50 eh, pracovních míst v soukromém sektoru, 70 vývozu a 80 investic do výzkumu a vývoje. V tomto kontextu podporujeme novou průmyslovou politiku, která je jedné z sedmi klíčových iniciativ strategie Evropa 2020. Chceme eh, se podívat na nadcházející sdělení komise, zprávě o pokroku, že předsednictví věří, že zastávající hospodářské situace je nutné identifikovat Mm, priority pro průmyslovou politiku, to je oblasti, které si zaslouží zvláštní podporu. Budeme mm, se dívat na iniciativy týkající se surovin, automobilového průmyslu, aplikačních technologií a loďařský průmysl. Energetika vzhledem k našim prioritám vlasti průmyslu. A e, nyní mi dovolte, abych se zaměřil na energetiku. Bezpečná, udržitelná finančně dostupná energie, která přispěje k větší konkurenceschopnosti a inteligentnímu udržitelnému rozvoji. To je priorita. Akce na evropské úrovni je velice užitečná a kyperské předsednictví se bude věnovat um, dosahování dalšího postupu prací, které již probíhají. Modernizace a rozvoj evropské energetické infrastruktury, spojování sítí je velmi důležité, abychom měli hladce, abychom měli funkční energetický trh. Potřebujeme solidaritu mezi členskými státy, potřebujeme zajistit bezpečnost dodávek a mm, propagovat energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Návrh nařízení vyplývající z mm, základních směrů Evropské energetické Eh, účinnosti je prioritou. Doufáme, že dosáhneme dohodu v prvním čtení do konce roku. Bude to možné pouze pokud eh, budeme respektovat eh, termíny. Pomohlo by, kdyby ITRE co nejdříve se shodlo na svých pozměňovacích návrzích, aby je rada mohla začít přeskoumávat je to důležité, pokud máme mm, splnit termíny a aby nedocházelo ke spoštění v důsledku jednání o víceletém finančním ráci a e, projektu Connecting Europe. Je naší povinností mm, vypracovat tento regulační rámec pro rozvoj energetické infrastruktury a zajistit, Um, dosažení eh, eh, dohodě o spolených společných cílech 20% snížení emisí, 20% nárůst obnovitelných zdrojů a vyšší energetická účinnost 120 Unie má zájem o zachování domácí produkce ropy a zemního plynu z důvodu bezpečnosti dodávek a také zachování zaměstnanosti, a poskytování podnikatelských příležitostí. Samozřejmě není možné eliminovat všechna rizika lidské činnosti, včetně v oblasti mm, zdrojů e, moři. Musíme pracovat na zvyšování bezpečnosti práce v tomto kontextu a um, zdůrazňovat ochranu občanů a životního prostředí. Kyperské předsednictví má um, návrh na řízení o bezpečnosti mm, činnosti um, těžby na moři a myslím, že můžeme začít uh, jednat. V této věci stejně jako v oblasti bezpečnosti dodávek, bude probíhat diskuse na radě ministrů na Kypru 9. listopadu ve spolupráci s komisí a s účastí zemí z jeho východního středomoří nestačí se omezit na EU, musíme spolupracovat s sousedy ve Středomoří. Existují různé projekty výzkumu na moři, které chceme koordinovat. Um, Máme spolupracovat s našimi sousedy a zahnout společného prohlášení limitování rizika životní prostředí a mm, rizika vyplývající z nám, námořní, těžby e, ropy a plynu na moři. Co se týče sdělení obnovitelných strojích energie, chceme e, Um, směřovat k závěrům rady prosince. V prosinci věříme, že navýšení podílu obnovitelné energie vyžaduje infrastrukturu a dokončení vnitřního trhu energie. Chceme implementovat základní směry komise, vydané komisí pro energetickou cestovní mapu 2050. Bez správného rámce nebude, nebo se zpomalí rozvoj obnovitelných zdrojů. Toho víme a proto chceme připravovat nové politiky, Mm, do roku 2030. Proto jsme vydali mm, výzvy k účasti členů Evropského parlamentu na neformálních jednání plánovaných na 17. září na Kypru. To budou diskuse o obnovitelných zdrojích. Během našich šesti měsíců předsednictví chceme dosáhnout dohody s parlamentem o návrhu nařízení energetické hvězdičky. Θα A energetické účinnosti. Víme, že tento program Energy Star, který je v sou, se souhlasem Spojených států, nám pomůže dosáhnout těch úspor 20 do roku 2020. Je důležité, abychom dosáhli obnovy stávající dohody, protože už e, končí a je tam právní vákum. Děkuji. Eh, děkuji. A budeme mít omezenou dobu na každého řečníka, tak aby pan eh, minister měl dostatek času na odpověď. Slovo má pan Kančan. Děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás a děkuji vám za vaše vyjádření. Myslím si, že ta témata, o kterých jste hovořil, v, eh, souvislosti s eh, průmyslem, eh, podnikáním a energií, že tam je důležitá konkurenceschopnost. To jste zdůraznil a to je také rozhodující kritérium, které nesmí být zanedbáno v naší aktivitě. V tuto chvíli Evropa jednoznačně interně není dostatečně konkurenceschopná a tím pádem nemůžeme i ani mimo Evropu eh, úspěšně konkurovat ostatním know-how, inovace a agregace. To jsou věci, na které se musíme zaměřit, malé a střední podniky. Musí mít možnost eh, se spojit, společně působit a vystupovat, aby se vlastně posílili, aby získali větší vliv. A myslíme si, že je dobré, abyste ve své činnosti usiloval o tento cíl. Když jste hovořil o energii, tak jste nehovořil o atomové energii. Považujete tento typ energie za energii obnovitelnou anebo za energii nebezpečnou ve vašem programu? Je potřeba v této oblasti také, nebo v oblasti energií, zohlednit možnost, samozřejmě s ohledem na hospodářství, sociální aspekty a zaměstnanost, tedy že je zde eh, velice důležitá konkurenceschopnost, což znamená, že je potřeba modernizovat. Pak jsou tady ještě další eh, dvě věci, které jste nezmínil a které jsou důležité, a to jsou mm, dostatečné finanční prostředky a lhuty. Jak to vypadá s financováním? Pokud jde o TF, Connecting Europe a další, tam je zřejmé, že tyto projekty jsou nezbytné a měla by zde být možnost také zapojit soukromé financování. Já si myslím, že je to nevyhnutelné. Pokud jde o lhůty, o harmonogram, tak samozřejmě je dobré, že tady hovoříme o letech 2014, 2020, 2050, že plánujeme takto dopředu. To je samozřejmě pěkné, ale je potřeba, abychom zároveň eh, měli iniciativy, které se týkají eh, současného horizontu současnosti, které budou okamžitě přinášet výsledky. Vy hovoříte o tom, že některé politiky už zítra pomohou řešit problémy v sociální oblasti, se kterými Evropa eh, zápolí. Děkuji paní Katrin von Brandt. Děkuji, pane ministře. Vítám vás mezi námi. Já jsem se s vámi setkala ve vaší zemi, kde eh, jste měl také prezentaci a eh, jeden ze závěrů eh, z naší diskuze je, že tedy jsme přesvědčeni, že kyperské předsednictví má vše proto, aby bylo velmi úspěšné. Jeden z důvodů, a já jsem tedy belgičanka, takže také pocházím z malé země, a já si myslím, že někdy právě taková země, která je menší a má menší vliv, je ochotná přistupovat na kompromisy více než někdo jiný. Jsou tady některé horizontálně důležité záležitosti, vy jste je zmínil, jsou to témata, které se týkají energie, malých a středních podniků, i velkých podniků a také víceletého finančního rámce. A já vím, že na radě mm, usilujete o schodu a já vám tady přeju mnoho úspěchů. Jistě se shodneme na jedné věci, tedy že potřebujeme ambiciozní finanční rámec. Pokud nechceme pouze spořit, ale pokud chceme v Evropské unii také investovat. Dovolte mi jednu otázku. Cestovní mapa 2050 a obnovitelné energie pro nás, pro naši skupinu, a myslím si, že nejsme osamoceni, je velice důležité, abychom se dohodli, abychom nalezli kompromis, aby závazné cíle v oblasti obnovitelných energií, energetická účinnost a snižování emisí v Evropské unii byly dosaženy Zmíním tady těch slavných 20, 20, 20. Možná, že by to mělo být 30, 40 a 50. Já vím, že je to velice ambiciozní, ale pokud chcete dosáhnout zmíněné cíle do roku 2050, tak eh, bychom měli uvažovat o těchto cílích. Nebudu hovořit o jaderné energii, eh, zmínil to tady pan Kančán. My jsme diskutovali s některými poslanci na Kypru a mnozí z nich byli rozhorčeni nad tím, že Evropský parlament nereagoval, pokud jde o vybudování eh, jedné jaderné elektrárny eh, v Turecku. Jak víte, jaderná eh, energetika je považována za natolik bezpečnou, aby byla budována poblíž hranice sousedy. Je to věc, která se sousední země vždy dotýká a mě by zajímalo, jestli tady chcete přijít s nějakou iniciativou. Takže děkuji kyperskému předsednictví a děkuji vám. Děkuji. Slovo má kolega Rode. Máte slovo? Děkuji za to, že jste přišel mezi nás, pane ministře, a děkuji vám za vaše dobré záměry. Je zřejmé, že máte dobrou vůli, a že s dobrou vůli přistupujete k cílům, které už po dlouhou dobu sleduje parlament a Evropská rada. Pokaždé, když mezi nás přijde nějaký minister, tak eh, vždy vyvstává otázka, jakým způsobem to také zrealizovat, protože samozřejmě politických záměrů, dobrých záměrů a předsevzetí existuje mnoho, ale chybí mi jasná odpověď na to, jakým způsobem tyto cíle naplnit. Já bych navrhl pouze jedno, tomu, abychom eh, ty krásné cíle opravdu splnili. Protože předsednictví, eh, kyberské předsednictví by mohlo udělat eh, stejnou chybu jako všechna ostatní předsednictví, stanovit si krásné cíle, všechno to vyzdobit. Já si myslím, že místo toho by bylo lepší soustředit se na provádění toho, co už existuje. to znamená všechny ty směrnice a nařízení, by měla být realizována. Máme mnoho eh, směrnic, které nejsou eh, implementovány nebo prováděny v členských státech. A když se předsednictví neodváží eh, se věnovat těmto věcem, tak se nám nepodaří ani mm, zrealizovat jednotný trh. Děkuji kolegovi Rodemu a slovo má kolega Cavela. Paní Cavela, děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, srdečně vás vítám. Přeji vám mnoho štěstí během eh, kyperského předsednictví. Dámy a pánové, už několik let v jeho východním eh, středomoří dochází k nacházení eh, různých zdrojů ropy a plynu a vy jste hovořil o bezpečné dodávce energií pro evropský vnitřní trh. Tady eh, byla objevena naleziště například v Izraeli. Izrael se už vybudoval jistou pozici v oblasti energetiky, energií a eh, Kypr eh, se teď začíná v této oblasti také rýsovat jako silný hráč. V podstatě Kypr by se v této oblasti mohl stát průkopníkem a bylo by velmi dobré, kdyby členské státy dokázaly být energeticky soběstačné. Kypr má velmi dobré vztahy s arabskými zeměmi a s Izraelem. Byl tady také zmíněn kongres ministrů eh, energetiky. Eh, také s jeho východním středomořím. To je něco, co musíme uvítat. Jistě to přispěje k navázání vztahů s novými regiony, eh, které eh, tady začaly působit po arabském jaru. Je velice důležité, abychom s nimi udržovali dobré vztahy. Mám následující otázku. V rámci spolupráce s bezpečnou dodávkou v souvislosti s bezpečnou dodávkou energií a pokud je tedy o arabský svět. Mě by zajímalo, že tady, jestli se tady pustíte nějakou novou cestou uh, dodávek energií, nejenom eh, v jeho východní Evropě bychom měli tyto věci řešit, ale i v jiných eh, dodavatelských zemích. Tyto věci bychom si měli vymezit. Měli bychom mít dobře vyřešené dodávání energií do Evropy. Děkuji. Všeho našu Georgiu. Καλωσορίζω και εγώ τον Υπουργό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Děkuji. Chtěl bych u nás přivítat pana ministra jakožto kyperský poslanec Evropském parlamentu. Už jsem zde vyslechl celou řadu ministrů a objektivně musím říci, že nyní na počátku kyperského předsednictví už vidíme velice konstruktivní přístup. Nejenom proto, že Kypr je malou zemí a možná právě proto má méně nebo méně prosazuje své národní zájmy. Pan ministr už hovořil o tom, že Evropská unie by neměla pouze škrtat, ale měla by podporovat politiku růstu, i když tyto věci ještě nejsou zcela vyjasněné. Myslím si, že bude potřeba ještě dlouhé vyjednávání, abychom tento cíl mohli uskutečnit. Hovořil jste tady konkrétně o malých a středních podnicích a 2,5 milionu. To je rozpočet, který jsme si vytyčili na jejich podporu. A pokud to vidím správně, tak těchto malých a středních podniků budou miliony v Evropské unii a já nevím, jak je možné podpořit dostatečně jejich růst těmito prostředky. Já nevím, jestli byste se nemohli postarat eh, v rámci vašeho předsednictví o to, aby byly na tento cíl stanoveny dostatečné prostředky. Slovo má kolega Weber. Děkuji. Já jsem potěšen. Jsem velmi rád, že říkáte, eh, že chcete podpořit eh, podniky, a podnikatele a chcete vytvořit eh, eh, celou řadu tedy eh, nových podniků na tomto kontinentu. Hájíte také malé a střední podniky, chcete je podpořit a to je samozřejmě důležité. Hovořil jste také o Small Business Actu, který byl před čtyřmi lety přijat schválen, ale bohužel vidíme příliš málo eh, konkrétních kroků, které z toho vyplývají a vy byste se tomu chtěl věnovat. A já bych vám tady chtěl položit dvě otázky k jednomu z těchto aspektů, protože Small Business Act vlastně usiluje o to, aby část veřejných zakázek, eh, tak jak je to ve Spojených státech, eh, tedy jedna část veřejných zakázek by měla být věnována malým a středním podnikům. Ale malé a střední podniky tady nemají pouze problém s odbytem, ale mají jeden zvláštní problém v této naší krizi. Je to problém s financováním. Jednak eh, tedy na straně bankovního systému je eh, velké eh, váhání nebo neochota financovat malé a střední podniky. A malé a střední podniky kvůli riziku, které prý je s nimi spojeno, nejsou podporovány úvěry a k tomu se vztahují některé specifické otázky financování těchto malých a středních podniků. Eh, další problém, se kterým eh, se setkávají, je nekalá hospodářská soutěž, například padělky, scizování eh, duševního a průmyslového vlastnictví a další formy nekalé soutěže. Malé a střední podniky, na rozdíl od velkých podniků, nemají prostředky na to, aby se eh, pouštěly do různých eh, složitých eh, procesů u VTO, protože to jsou velice zdlouhavé a nákladné procesy ale pokud jde o organizaci eh, jinou než VTO, tak tam eh, je sice nějaká možnost, ale mala, malých a středních podniků se do toho opravdu pouští. Takže tady je potřeba pomoci těmto podnikům, aby měli eh, možnost právních nástrojů, aby se mohli hájit proti nejrůznějšímu dumpingu, kterému jsou vystaveny. Grazie. Děkuji. Paní Mazej Kukovič. Děkuji. Paní Mini. Děkuji za, doufám, že vaše jméno bylo um, správně. Děkuji vám za vaše prezentace. Současně vás chci um, Eh, říci, že jste sice malá země, ale přesto můžete mít velice úspěšné předsednictví. Když Slovensko mělo předsednictví v roce 2008, tak um, vy jste byli velice ambiciozní, ale mně chybí nějaké konkrétní měřitelné cíle, něco hmatatelného, něco, co by všichni Evropané mohli lépe Eh, chápat. Vy jste ministrem cestovního ruchu a mě by zajímalo něco víc o tom, co si myslíte o růstu, protože cestovní ruch je důležitý pro růst v Evropě. Mnoho zemí, včetně té vaší, má, eh, je hodně aktivní v oblasti cestovního ruchu. Takže co budete dělat pro růst cestovním ruchu a co budete dělat pro spojení cestovního ruchu a e, zdraví Evropanů. Očekáváte, že budete vyvíjet nějakou činnost mm, v oblasti přeshraniční e, zdravotní péče, zdraví. Protože to by mohlo vést k poklesu turismu. Děkuji. Další. E, Oda má slovo. Paní Jordan? Mám několik poznámek. První, energetická účinnost. Řekl jste, že jste pro e, ten cíl 20%. Máme dohodu 17%, zlepšení e, energetické účinnosti o 17%, nové směrnici. Takže konkrétně předpokládáte nějaká opatření z tohoto hlediska? Uh, Číslo dvě. Zdůrazňujete snižování emisí v průmyslu a v bezpečnosti energetických dodávek. Říkáte, že je velmi důležité zajistit stabilitu pro investory. Evropský parlament a rada musí přijmout stanovisko k Evropské cestovní mapě 2050. Nové politiky by měly být um, navrhovány s ohledem na rok 2015. Co, znam, co to znamená? Chcete stanovit nové cíle? Jaké cíle by to byly a byly by závazné? Dále by mě zajímalo vaše osobní stanovisko eh, k hm, té energetické cestovní mapě se dočteme, že bude mezinárodní akce v oblasti klimatických změn. Jak tedy Mm, co tedy budeme dělat z tohoto hlediska? Nevíme, co se stane na mezinárodních jednání. Evropa je v krizi a já se domnívám, že se nemůžeme dovolit ji řešit sami. A druhá otázka je naším krátkodobým cílem vytvořit funkční vnitřní energetický trh do roku 2014. Agentura ACER bude hrát klíčovou roli, ale již indikovali, že mají rozpočtové problémy. Takže pomůžete jim dosáhnout svých cílů? Děkuji. Um, říká jsem, že když dáme 10 otázek, bude obtížné na to mm, dostat 10 odpovědí. Takže další řečník, Babuši. Correia de Campos. Nejdříve chci poděkovat panu ministrovi za to, že přijel. A myslím si také, že heslo předsednictví je dobré. Lepší Evropa pro občany, protože to je to velmi dobrý slogan. A souhlasíme také s tím, aby nařízení o transevropských sítích bylo schváleno co možná nejrychleji. My spoléháme teď na kyperské předsednictví v tom, že tento program bude bez průtahů zvládnout. Bylo to také už zmíněno, eh, je skutečně škoda, že to schválení v tomto výboru bylo odsunuto místo zítra eh, se to odsunulo na 18. září. Já si myslím, že jsme do toho investovali dost práce všichni a chci připomenout, eh, že konference ministrů eh, která se bude konat k otázkám zásobování energií v jeho východním středomoří, to je pěkné, ale nezapomínejte také na otázky rafinerií. S těmi rafineriemi máme problém, zejména tehdy, když se budují v, se ve státech, kde je cenový dumping. A také rád přijímám vaše pozvání zúčastnit se 17. září na neformálním setkání k ne- obnovitelným energiím. Děkuji. Pan Andres Baria, ještě jeden dotaz. Paní, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, děkujeme, že jste přišel a ještě mám jedno téma, které máte ve svém portfoliu. Je to cestovní ruch Cestovní ruch jako hlavní cíl, nejdůležitější bod. Chci se zeptat, zda se chopíte této iniciativy, zda zachováte tu dynamiku. Vy jste stát, který má zájem o cestovní ruch. Budete tu spojovat s cestovním ruchem také prvé konkurenceschopnosti? Děkuji. Menin. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručný, nebudu pokládat žádné otázky, pouze vám řeknu, co bychom my potřebovali eh, za naši skupinu. Eh, malé a střední podniky, eh, podnikání a energetika. Tady všichni eh, trpí jedným problémem. Všichni se tady snaží dosáhnout co největšího profitu, ale neslouží zájemům obyvatelce. Pokud je o malé a střední podniky a vůbec podniky, tady nám říkáte, že v podstatě malé a střední podniky, nebo nám se říká, že trpí administrativou. A my si myslíme, že dokud tady nebude nový vztah s Eh, příkazci, pokud jde eh, o spolupráci a pokud jde o nová pravidla eh, v bankách, které odmítají pomáhat malým a středním podnikům, tak se malé a střední podniky nebudou moci rozvíjet a budou mít také problémy, dokud nebudou mít možnost prodávat, protože občané od nich nechtějí kupovat, nemají kupní sílu. A dokud budeme eh, hájit myšlenku, že pouze trh rozhoduje o tom, eh, kdo má eh, tady žít a kdo ne, tak nebudeme schopni rozvinout evropský průmysl a ten nebude schopen odpovídat na potřeby 500 milionů evropských občanů. Pokud je o energetiku, tak tady je potřeba do toho vnést také morální rozměr, protože elektřinu nemůžeme ukládat. Když ji přepravujeme, tak se vlastně ztrácí během přepravy a v Evropě se prodává více elektřiny, než je produkováno. Takže eh, si představte, co zatím všechno je. Eh, takže recept na to, jak ušetřit peníze, je zároveň eh, schován v této problematice. Děkuji, ještě paní Zoja. No, signor ministro, benvenuto. Děkuji, pane ministr, paní předsedkyně, pane ministře. Nevím, jestli se dostane ještě ke slovu kolegyně Papadopkulo, protože my velmi dobře spolupracujeme s kyperskými kolegy a podpoříme vás ve vaší činnosti. Jde nám o to, abych bylo jasné, že máme důvěru organizační otázkám. Vy to chcete eh, podpořit, zdůraznili jste eh, význam těchto nástrojů, také financování. Souhlasíte s tímto? Děkuji všem kolegyním a kolegům. Teď eh, se budu muset prosazovat více, tak aby nikdo nepřekročil řečnickou dobu, protože jinak se dostaneme do potíží. Pane ministře, asi bude není možné, abyste odpověděl na všechny otázky, které tu zazněly. A kolegové také jistě pochopí, že to tak bude, ale pokuste se prostě během pěti minut ke každému tématu říci aspoň něco, aniž, aniž byste teď eh, reagoval na jednotlivé otázky, protože to není možné, máme ještě další návštěvy. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím vyjádřit se výstěžně a krátce. Nejdříve otázka jaderné energie. Je důležité, abychom konstatovali, že otázky jaderné bezpečnosti se neomezují na určité lokality nebo hranice a proto je důležité, abychom spolupracovali se sousedy, jsou naplánované stres testy pro jaderné elektrárny, proběhnou, očekáváme potom výsledky a budeme pracovat na dalším procesu. Eh, pokud jde o alternativní zdroje, ať už to jsou eh, naleziště, nová naleziště plynu nebo skutečně alternativní zdroje. Dále je velmi důležité, jak už řekli kolegyně a kolegové, je do, musíme podpořit rozvoj kosmonaut, kosmického programu a na to potřebujeme víceletý, aby se to dostalo do víceletého finančního rámce. Možná, že eh, bychom dokázali, aby větší část zakázek šly, šla i na malé a střední podniky. Hovoří se tady o snižování byrokracie, o redukci byrokracie. Otázka byrokratických eh, zátěží a sankcí, eh, to je také důležité. Víme všichni, že malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky v Evropské unii a je to otázka programů a otázka snížení administrativy, tak aby se tyto malé a střední podniky byly schopny více prosadit. Také se tu hovořilo o obchodních dohodách. Já zodpovídám i za tyto otázky a dnes odpoledne budu představím náš program v této oblasti. Samozřejmě i tady nám jde o bezpečnost, tak, abychom se vyhli takovým jevům, jak o nich hovořili někteří poslanci. Pokud jde o jednotlivé programy a ambice, které máme. Pan Rude hovořil o problému realizace, implementace. Rozhodující je, abychom všichni táhli za jeden provaz. Určité směrnice musíme schválit rychleji, zpracovat rychleji. Například eh, směrnice k energetické infrastruktuře je důležitá. To je otázka posílení bezpečnosti, zásobování energií, ale současně také podpora růstu. A možnost tvorby nových pracovních míst, ale potřebujeme lepší postupy pro realizaci, pro implementaci všech schválených úkolů. k tomu, co řekl pan Ver. Tady už jsem hovořil o veřejných výběrových řízeních. A pokud je o cíle, časový plán, abychom eh, zvládli program do roku 2050, potřebujeme i střednědobé cíle, to znamená 2020-2030. Chápeme potíže, ekonomické potíže, hospodářské potíže některých členských států a proto také potřebujeme flexibilitu při realizaci těch cílů. Ale nemůžeme se od těch cílů odchýlit, alespoň ne v zásadě, protože jde o to, abychom získali nové energetické zdroje a snížili emise a zvýšili energetickou účinnost. Ještě dvě otázky zmíním, které tu zazněly. Pokud je o východní středomoří. Jako kyperský ministr mohu říci, že se nás tento vývoj přímo týká. Musíme posílit energetickou bezpečnost Evropy na východě Středomoří byla objevena nová naleziště, nové zásoby a to by mohlo otevřít eh, další cestu pro zásobování energií, samozřejmě s podporou dalších zemí. Takže proto i to patří k našim prioritám, pokud to bude možné, jít dál touto cestou a i zintenzivňovat tuto spolupráci. To, co řekla paní Zavela, je také pravda. Naše dobré kontakty k Izraeli a k arabským státům. Ale důležité je, abychom se sousedy ve východním středomoří, ale také v dalších částech středomoří a v severním moři zajistili, aby tyto průzkumné vrty proběhly bezpečně, protože právě středozemí, středozemní moře je uzavřené, takže ta spolupráce se sousedy je tam nezbytná. Musíme se také dohodnout, abychom zajistili eh, ochranu středomoří, středozemního moře. Pokud je o cestovní ruch, důležité je toto. Evropa by se teď chtěla opět stát zajímavou destinací pro cestovní ruch, to znamená pěkné životní prostředí, dobré služby, tradice, kultura. A na těchto základech teď musíme budovat. A tady samozřejmě musíme také spolupracovat s komisí. Možná, že by stálo za to zjednodušit eh, vízovou, vízové postupy, postupy při udělování víz. Zejména pro příslušníky třetích států to bývá problém. A chceme také eh, popracovat na tematickém cestovním ruchu. Můžeme nabídnout eh, mnoho a ve výborné kvalitě. Samozřejmě musíme zohlednit také zdraví. V této souvislosti je to také otázka přeshraniční spolupráce. A pak ještě poslední věc. Energetický jednotný trh. Tento trh musíme dále podporovat. Určité členské státy EU jsou izolovány, nejsou napojeny na energetické sítě Evropské unie. To znamená, že do roku 2014 musíme dokončit tento jednotný trh a v roce 2015 nesmí být žádný členský stát z evropských sítí vyloučený. A pokud je o regulační energetické orgány, to, o tom hovořila paní Toja, tam je velmi důležité, aby se posílila nezávislost těchto regulačních orgánů. Nestačí mít instituce, ale tyto instituce musí být nezávislé na státu, musí mít poradní funkci a musí vykonávat regulační funkci a dohled tak, aby byly schopny eh, lépe plnit své úkoly, zejména pokud jde o transpozici a implementaci ustanovení EU. Takže děkuji ještě jednou za všechny otázky a mohu vás ujistit ještě jednou i na základě toho, co řekla paní von Brandt. Kypr je jistě důvěryhodný zprostředkovatel pro tyto otázky. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. A těšíme se už na vaši další návštěvy. Teď Děkuji. A nyní mm, budeme naše další dva hosty. Bene, incominciamo subito anche perché abbiamo 10 minuti di ritardo. Takže budeme pokračovat. Máme desetiminutové spoždění a vás proto požádám, abyste ti, kteří odcházejí, tak byste odešli co nejrychleji. Děkujeme panovi, eh, panu Lordovi Johnovi Mogovi, který je předsedou regulačního orgánu, a panu Potočníkovi, který je ředitelem ACER. To je agentura pro spolupráci v oblasti energetiky, energetických, mezi energetickými regulátory. A pak bude pokračovat um, bude pracovní setkání ACER že pokud chcete, tak můžeme začít hned. Je to zorganizované tak, že já hned předám slovo panu Lodovi Mogovi, který, kterému děkujeme, že mezi nás přišel. Prosím. Paní předsedkyně, děkuji vám za tuto příležitost promluvit tento výbor mi velice v minulosti pomohla, pomáhal a já chci říct jenom několik slov a nechat tak většinu času ředitelům. Na úvod úroveň spolupráce mezi jednotlivými regul- národními regulátory a agenturou je velice kvalitní, což je klíčové pro budoucí energetické uspořádání v Evropě. Je tady společné vedení a mm, předsedám radě regulátorů a také organizace evropských regulátorů. Máme asi 150 národních regulátorů a ti spolupracují v pracovních skupinách agentury, pracují na nové legislativě a také pomáháme Eh, praktickým způsobem. Toto je doplňkové úsilí mhm, pracovnímu programu Siri, která se zabývá mm, aspekty, které nedělá agentura. A to je důležité. Jedno z nich je spotřebitelská politika, kterou se tento výbor velice zajímá. Budoucnost Ehm, agentura je pozitivní, ale je ohrožena. Hm, doktorka Jordan hovořila o otázce zdrojů a ředitel, pan ředitel vám eh, vysvětlí, jakou práci před sebou agentura má. A pravděpodobně bude mít ještě více práce. Eh, vzhledem k změnám v balíčku energetické infrastruktury. Z našeho hlediska pan ředitel bude prezentovat velice náročný pracovní program, který však musí mít dostatečné zdroje a tím bych chtěl skončit. Děkuji. Děkuji, pane uh, Lorde Mogu a teď pan Potočník. Děkuji. Já budu pokračovat anglicky. Vážení členové Evropského parlamentu, ano, je to velice náročný program, který odpovídá rostoucí roli agentury, jak je definována v legislativě. Byla založena v rámci třetího balíčku, ale i její další povinnosti dostala v nařízení o integritě energetických trhů a transparentnosti. Podle balíčku, který je diskutován v Radě a v parlamentu, tak pravděpodobně dostane další úkoly. Takže ta agentura e, má stále rostoucí roli. Jak už řekl Lord Mock, ta, proto potřebuje dostatečné zdroje. Podíváme se na priority pro příští rok a také eh, chci říct si několik podrobností týkající se činností pro příští rok. Takže jsou tady otázky, které považujeme za mm, velice důležité. Chceme dokončit eh, připravované rámcové pokyny, které se připravují. Pak budeme eh, se zabývat jinými Mm, věcmi. Ty eh, rámcové pokyny už byly přijaty mm, a budou představovat právní rámec, v rámci kterého cíle mm, mohou být dosahovány. Dále, jak je uvedeno v nařízení, ehm, na základě principů definovaných v, v rámcových směrech. Chceme rozšířit monitoring. Začali jsme první revizní zprávou o regionálních iniciativách, ale je třeba další práce, aby energetické trhy dobře fungovaly. Pak budeme muset implementovat remit a nové eh, základní směry pro transevropské energetické sítě a, implement, a výběr projektů. Když se podíváme na podrobnosti, tak mm, návrh programu jsem připravil 29. června, nyní je na internetu a také byl předán parlamentu, takže k dispozici. Na příští rok předpokládáme devět Eh, síťových um, kodexů, které, ke kterému se bude muset agentura vyjádřit. Tři budou k dispozici v letošním roce, v příštím roce budeme mít 12 síťových kodexů pro přijetí komitologii Dále jsem řekl, že nezacházíme do nových oblastí v těch základních směrech, ale že budeme se věnovat otázkám um, přenosu, přenosových tarifů, protože to je to součást rozvoje sítě, je to otázka lokace nákladů. A je třeba to definovat. Očekáváme, že dostaneme Mm, plán rozvoje sítě pro plyn. Zase to jsou důležité dokumenty pro plánování expanze evropských sítí. Dále musíme formulovat návrh na eh, Inter TSO kompenzační fond. Ten bude rozdělovat prostředky mezi operátory na tranzit Již jsem zmínil monitorovací zprávu pro vnitřní trh i na regionální úrovni. Také jsme rozhodli, že vydáme kladní směry týkající se výjimek a budeme požádáni o certifikaci a rozhodnutí o výjimkách. Co se týče eh, implementace REMIT, pokračujeme s definováním, s vedením eh, hledně definice remity je velice důležité, aby bylo jednotné eh, pochopení toho a také mm, je to důležité pro účastníky trhu. Musíme vytvořit metodologii monitoringu a také nástroje pro sběr dat a monitoring. Práce na nových eh, směrech o transevropské energetické infrastruktury, ta už začala Ehm, my spolupracujeme s komisí na rychlé implementace role ACER. Je dvojí. Jednak v procesu výběru projektu společného zájmu, kde um, hodnotíme konsistentnost na úrovni projektu i regionálně. Pak metodologická ehm, část, která což představuje stanovisko k metodologii CBA eh, nákladu a užitku. To jsou tedy hlavní činnosti a teď se chci podívat na e, rizika nejistoty. Ve většině případů mm, ten časový rámec E, závisí na celkovém procesu. Dále velice spoleháme na mm, národní regulační orgány, kteří nás velice podporovali a věřím, že budou i nadále. Ale někteří z nich jsou e, pod e, rozpočtovým tlakem, takže hrozí, že jejich podpora nebude pokračovat do budoucna. Dále budeme čelit finan- nedostatku finančním zdrojů na nové zaměstnance. Je problém najít kvalifikované zaměstnance. Co se týče výzev, a to se týká těch nových úkolů, um, se týká implementace REMIT a mm, balíčku infrastruktury, jsou nedostatečné zkušenosti a tedy předpokládáme, že bude potřeba další zaměstnanci v komisi. V návrhu eh, jsem již řekl, že náš odhad byl 50 dalších pracovníků, aby se remit dal implementovat, jak chceme. Návrh komise na roku 2012 až 13 předpokládá pouze 15, což je dostatečné, ale pro eh, aplikaci toho systému ale nebude stačit na jeho provozování. A mohužel poslední stanovisko rady to ještě snížila, takže podle návrhu rady budeme mít pouze 12 dalších pracovníků na implementaci remitu. Co se týče rozpočtových aspektů pro příští rok, návrh eh, rozpočtu schválený komisí předpokládá snížení o 3 miliony. A vzhledem k tomu, že většina z nich, těch položek, není disponibilní, tak to bude na úkor softwaru pro Remit. Pokud by to zůstalo, tak by měl Remit problém s požděním. Mm, Lord Moss už hovořil o spolupráci, já chci říci jenom, že na ně na, na regulátory spoleháme, ale už od nich nemůžeme čekat o mnoho víc. E, komise nyní si uvědomila, že další finanční zdroje jsou nutné, technicky, ale jak to bude dosaženo ještě není jisté, možná přijde požadavek na parlament. Když jsem řekl, že Rada ve svém stanovisku k návrhu rozpočtu předpokládá další snížení o tři zaměstnance. To jsou tedy výzvy, které před námi stojí. Vždy se budeme snažit o to nejlepší s dostupnými zdroji, ale flexibilita má svá omezení. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, veramente. Děkuji. za to, že jste pochopil, jaké máme potřeby a děkuji vám za to, že jste dodržel čas. Byl jste velmi eh, stručný, musel jste to hodně zkrátit a za to vám děkujeme. A teď tady budeme mít prostor na otázky a odpovědi. Slovo má pan Corriera do Campos. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, také eh, panu Mokovi a panu Potočníkovi Děkujeme vám za to, že jste přišli mezi nás. Jsme velice rádi, že jste nám svěřili vaše eh, ambice i problémy. Já sám se omezím na tři nebo čtyři připomínky. Velmi oceňujeme vaši práci. Já jsem se seznávil s tím, co jste udělali a musím říci, že pracujete velice nezávisle a to je velice důležité pro regulát, regulátory na trhu. Dále musíme zdůraznit, že je potřeba jednat velmi odhodlaně. Já jsem sám zpravodajem eh, k legislativě eh, těch síťových kódů a pokynů, eh, kodexů a pokynů a my tady musíme vlastně tlačit na komisi, aby tam posílila svou aktivitu. Je potřeba například posílit metody realizace. Jinak s vámi také souhlasím, pokud jde o vaši roli trans, za, v oblasti transmisních poplatků, tedy poplatků za přenos. Potom jsou tady také pokyny ten I a potom PIC, tedy eh, projekty společného zájmu a je to opravdu obrovská práce, obrovský balík a bude se o tom velmi diskutovat. To znamená, že tady jsou to velmi důležité nové kompetence. Potom je tady samozřejmě také oblast plynu a už se blížím k závěru. Řekl bych, že jsme velice rádi, že máte velmi eh, dobré vztahy VTSO. Musíme také uznat, že vaše práce je obtížná a já vám vyjadřuji své sympatie a budeme vám samozřejmě vycházet vstříc, jak jen to bude možné. Slovo má paní Jordan. Děkuji. Souhlasím s tím, že bude potřeba překlenout tu propast mezi legislativou, kterou přijímáme, a tím, co je nakonec skutečně implementováno. Myslím si, že implementace nařízení REMIT je velice důležitá. Eh, do roku 2013 eh, nebudeme mít vnitřní trh v této oblasti, pakliže eh, nepřistoupíme k těmto krokům. Eh, máme tady nový návrh a 8,8 eh, milionů, to je částka, která je k dispozici pro agenturu a 3 miliony jsou vyčleněny právě na remit. Tato čísla se liší od těch, které jste navrhovali vy, mm, naposledy, když jste byli v ITRE a proto by mě zajímalo, jak se k tomu stavíte vy. Eh, rada mi bohužel ještě na tyto věci neodpověděla. Děkuji, slovo má pan Turmes. Já si myslím, že dnes i zítra se budeme muset tedy vrátit k myšlence vnitřního trhu. Máme tady reformu eh, trhu s elektřinou, eh, kde eh, příliš neusilují o jednotnou Evropu. Potom tady máme věci ve Francii a budeme se tady muset zamýšlet nad trhy s kapacitou. Musíme ukázat, jaké jsou ekonomické výhody integrovaného trhu s elektřinou, eh, s energií. Pokud jde o ty náklady nebo prostředky, které vám byly vyhrazeny v rozpočtu, tak si myslím, že musíme ukázat členským státům, že integrovanější evropský trh přinese spotřebitelům velké výhody. A těch několik milionů navíc, které budeme muset eh, tady vynaložit, abychom to všechno umožnili, se vrátí. To je jedna věc. A dále by mě zajímalo, jestli byste nám k tomu mohli eh, předložit nějaká čísla. Potom pokud je o remit, tak tady máme ta určité eh, podvody bílých eh, límečků. A my nemůžeme dovolit tady takovéto obchodní aktivity nebo tyto, tyto věci. Takže eh, musíme tedy odůvodnit eh, finanční prostředky pro ACER a Evropský parlament eh, musí úzce spolupracovat s vaším rozpočtovým oddělením, aby se musíme objasnit, že těchto pár milionů navíc pro Acer je velice důležitý, že to musí být priorita pro všechny. Děkuji a slovo má další řečník, řečnice. Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, za vysvětlení eh, vašeho eh, pracovního programu a chtěla bych položit jednu konkrétní otázku. Víte, že španělská vláda před několika měsíci předeslala, že všechny odvětvové regulační orgány chce spojit, chce vytvořit jeden velký eh, regulační orgán v oblasti, eh, a to v oblasti telekomunikací a energie, a to jsou velice citlivé oblasti. Na legislativním návrhu se ještě pracuje a navrhuje se opětné státnění, tedy, nebo že by se to vlastně převedlo pod státní eh, kontrolu, regulační orgány zatímco dosud byly nezávislé. A mě by zajímalo, pokud jde o tyto návrhy, jak hodnotíte španělskou iniciativu vytvořit nějakou univerzální regulační agenturu. Komise už k tomu vyjádřila určité obavy. Děkuji a posledním vystupujícím je eh, kolega Prody. Eh, budu jenom velice eh, stručný. Děkuji vám za vaši prezentaci. Vidím, že cesta ke skutečné evropské síti je nezbytností. Musíme takovou síť vytvořit, protože pouze taková evropská společná síť dokáže eh, plně využít všechny obnovitelné zdroje energií nemáme čas na to, abychom se tady pouštěli do všech podrobností, ale zkrátka by mě zajímala vaše reakce, protože uh, já si myslím, že potřebujeme nakonec mít jednu jednotnou evropskou síť. Slovo má pan uh, Potočník. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych navázal na některé z těch otázek a uh, z těch hlavních a potom některé další. Pana de Campo, já souhlasím, že Mm, před námi stojí příští rok velká výzva. My se snažíme dokončit síťové kodexy, který by, které by měly tvořit právní základ pro dokončení vnitřního trhu. Také máme ty nové um, základní směry pro energetickou infrastrukturu a výzvou pro agenturu eh, je vlastně dvojí. Je to nový úkol. budou dívat pozitivně. Děkuji. Já chci reagovat. Mlouvám se. Tady to je moc složitý systém na mě. Chci říct, reagovat na pana Tormese. Byl jsem zodpovědný za rozvoj vnitřního trhu a proto jsem člověk, který vidí i Ehm, výhody a problémy při jejich dosahování. Já plně souhlasím um, s tím, co um, ehm, s těmi výhodami, které přináší integrace a současně um, minimalizaci um, narušení, spěžování sousední zemí a tak dále. Na to potřebujete zdroje. Ty nestačí a v budoucnu možná také nebudou stačit. Jedna ale Mm, poznámka, jedno varování. Kdyby výbor získal dojem, že to je eh, že to stagnuje, nebo že tam je pomalé, tak to by byla chyba. Agentura je velice aktivní a probíhají tam důležité změny a je možné dělat mnohé s, má, s omezenými zdroji. Když jsou třeba, tak to eh, nestačí a je um, snaha o prosazování vnitřního trhu platí pro energetiku, obzvlášť pro energetiku. A nebudu se vyjadřovat teď ke vnitřnímu trhu elektřiny ve Velké Británii. Jako čet, je obtížné pro regulátora se vyjádřit k um, situaci v jiné členské zemi, protože to je odpovědnost vlády uh, členské země a odpovědnost komise je mm, tu, ten stát tedy mm, povolat k soudu, pokud dojde k porušení zákona. Je mm, tady ale probíhá konsolidace regulačních orgánů. Důležitá ale je nezávislost, dostatečné zdroje na národní úrovni, jasný um, přístup vlády, tedy pomáhat a radit a nekontrolovat a snaha, aby se ten třetí balíček a následná legislativa odra, odrazil v národní legislativě. A španělská vláda ví, a komise to znovu potvrdí, že aby španělské orgány v příštích měsících neměly problémy. A chci jménem pana Potočníka, svým jménem poděkovat výboru. Vím, že jste, máte velice náročný program a také vám e, děkuji za minulou a předpokládám i budoucí podporu. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu řediteli mm, Rady regulačních orgánů za to, že přišli. Děkuji kolegům i tlumočníkům. kteří s námi zase zůstali o 10 minut déle. A budeme pokračovat v 15 hodin. Naschledanou po obědě.